Dobré dopoledne. Všechny vás co nejsrdečněji zdravím za zasedání kontroly, výboru pro kontroly rozpočtu. A začneme bodem pořadu jednání 46. Je to zpráva pana kolegy Celera o udělení absolutoria za souhný rozpočet EU Evropské komisi a já mezi námi vítám i pana před, eh, komisaře Gintra Oettingera. Slovo má pan zpravodaj. Děkuji, paní před, předsedkyně. To postupuje velmi rychle. To znamená, že mohu hned představit svoji zprávu Přičemž musím říci, že ta zpráva je poměrně rozsáhlá a že se omezím na některé podstatné body, dejme tomu na naše politické priority. V podstatě je to tak, že se tomu věnujeme již od září a proto jsme měli možnost při slyšení s generálními řediteli a především s panem komisařem Ettingerem hovořit o dílčích záležitostech. Jednu věc bych rád předeslal. Jde udělení absolutoria komise za rok 2016. Já nevím, kdo si pamatuje na rok 2016, protože už jsme v roce 2018, ale eh, dovolím si jednu poznámku, která se objevuje i ve zprávě a sice to, jestli by se celý ten proces udělování absolutoria neměl trochu zrychlit, tak abychom si na to ještě lépe pamatovali. To by nepochybně celé věci pomohlo. Děkuji především Evropskému účetnímu dvoru, jeho předsedovi eh, Klausu Heinelénovi a také panu Lazaru a dalším kolegům kolegům z účetního dvora za velmi rozsáhlé konzultace, děkuji také komisi, to je samozřejmé. Především bych chtěl ale poděkovat těm, kteří nesli na svých bedrech hlavní část práce. To byli tedy eh, zástupci sekretariátu našeho výboru a také eh, zástupce sekretariátu naší frakce a můj asistent. Bez nich bych tu práci nezvládl. Tolik na úvod. O co nám v té zprávě především jde? Pokud se podíváme na rok 2016 a na naplňování rozpočtu, tak jeden z našich návrhů a z našich podnětů byla vlastně prozba, aby tedy se lépe slaďovaly politické cíle parlamentu a hospodářské cykly nebo rozpočtové cykly, protože my tady máme různé priority, které se Eh, týkají deseti let, sedmi let, pěti let a během tohoto období se vždycky celá řada věcí změní, stanovují se různé priority, jsou to rozpočtové cykly, mandáty, jsou formulovány jednotlivé politické cíle a já si myslím, že by to mělo být všechno lépe navzájem sladěno, protože to by do budoucna přispělo k lepší transparentnosti a odpovědnosti. Pokud jde o hodnocení v polovině období a hodnocení předešlých rozpočtových období, včetně eh, výpočtu výdajů, tak eh, k tomu se snad ještě později dostaneme. Pokud jde o obsahové záležitosti v jednotlivých politických oblastech, tak my jsme se doposud velmi široce bavili o nových prvcích eh, v ve společné zemědělské politice, to znamená především o ekologizaci, o greeningu, o programu pro mladé zemědělce, protože to nesplnilo svoje cíle, tomu se budeme věnovat zvlášť. Další věc, kterou se musíme velmi intenzivně zabývat, to je rychlá realizace programu v rámci politiky soudržnosti. Jde o to, aby ty platby probíhaly rychleji a aby se tedy eh, ta implementace zase vrátila k N plus 2, protože teprve v loňském roce se doběhly platby za předešlé eh, programové období. To je v podstatě pravidlo N plus 4. A zároveň to znamenalo, že projekty a programy v důsledku velkého časového spoždění nového programového období začínaly pouze velmi pomalu a absorpční míra je velmi nízká, což vede k tomu, že tady hrozí riziko nad přebytku plateb v příštím období. To už jsme zažili, ale bude to pravděpodobně ještě horší a dojde tady k disproporci mezi novému programov novým programovým obdobím a e, tím předešlým. Já si myslím, že tady bychom se skutečně měli snažit o určité zlepšení. Kromě toho parlament požadoval, aby generální ředitelství e, doporučení pro jednotlivé země zveřejňovali, zveřejň, aby zveřejňovali také roční zprávy. My na tom požadavku i nadále trvá. Pokud jde o transparentnost e, při financování migrační politiky, protože to je poměrně nová výzva, před kterou stojíme, v rámci víceletého finančního rámce tak tady se domníváme, že transparentnost by měla být lepší, přičemž samozřejmě víme, že to jsou úkoly, které, před které byla Evropská unie postavena poměrně rychle. Přesto bych si dovolil říci, že i tady je potřeba vytvořit určité metody nebo procedury, E, díky nimž bychom mohli na takovéto výzvy, na takovéto situace lépe e, reagovat. A Účetní dvůr ve své zprávě za rok 2016 formuloval příslušný požadavek, ke kterému bychom se rádi připojili. Pokud jde o finanční, budoucí finanční plánování, tak si myslím, že výzvy zpěté s migrační krizí na nás budou doléhat i nadále a proto bychom tedy měli vytvořit vlastní rozpočtový řádek nebo vlastní rozpočtový, vlastní část rozpočtu, kterou na to určitě budeme potřebovat. V, tuto, v tomto rozpočtovém období jsme na to museli nacházet prostředky v různých jiných částech rozpočtu. Další věc, zpráva a s tím související poplatky eh, finančních nástrojů, například, eh, myslím, Evropskou investiční banku. Myslím si, že paušály, které se na to uplatňují, jsou příliš vysoké. Ty peníze měly být původně vynaloženy na jiné účely a myslím si, že zpráva partnerských organizací, eh, které tady pro, eh, pro nás dělají. Eh, program by měla být tedy financována jiným způsobem. Eh, přáli bychom si tedy zavedení pravidlo N plus 1, ale myslím si, že to je výzva velmi náročná, které bychom si které bychom se přesto měli postavit. Tolik ve vší stručnosti. Na úvod děkuji především všem kolegům stínovým zpravodajům, se kterými jsme tady průběžně všechno konzultovali a kteří mě k tomu dodávali cené podněty. Velmi se těším na nadcházející diskuzi a těším se také na to, že tady vznikne eh, definitivní podoba zprávy. Děkuji. Děkuji. Eh, S těmi zpravodajům bych teď ráda předala slova, jsou přítomní. Martina Dlabajová, prosím. Ano, děkuji paní předsedkyně, vážení pane komisaři, kolegové. Eh, nejprve eh, bych chtěla eh, ocenit pana Celera za velmi dobrý obsáhlý návrh, protože si myslím, že je to velice dobrá základna nejenom ehm, stínové zpravodaje, ale všechny členy výboru, kteří tak mohou pokračovat v práci. Zvláště ehm, oceňuji vaši kapitolu ehm, o tom, jak získat výsledky z unijního rozpočtu. To znamená mnoho priorit, které jsem nadnesla od okamžiku, kdy jsme začali pracovat v roce 2016 na udělování absolutoria podzimu minulého roku. Tady bych chtěla zdůraznit význam kvality výkonnosti, i dat výkonnosti, takzvaný DAS. To je to, o čem pan eh, Zeller ve svém návrhu zprávy hovoří. Eh, takže mě bych eh, se ráda zeptala pana komisaře, eh, tady je to téma kvality dat, je velice důležité. Jaké jsou závazky komise, co se týče vylepšování kvality dat ve zprávě o výkonnosti, protože si myslím, že toto bude klíčová věc pro nás. A Poslední poznámka. Chtěla bych ráda říct, že jsem byla velmi potěšená, že jsem tento týden slyšela, že musíme zdůraznit jednotu rozpočtu evropského, tak abychom posílili vývoj, to, co není možné dosáhnout jenom cestou práce jednotlivých členských států. A v neposlední řadě se musí změnit perspektiva členských států, tedy ne čisté příspěvky, ale jakási přidaná hodnota. A myslím, pane komisaři, že vy jste už toto jasně vyjádřil. A v stejném duchu podporuji to, že unijní rozpočet by měl být prezentován podle politických cílů mm, víceletého finančního rámce a ne čistě eh, podle jednotlivých politických oblastí. Tedy to je asi něco, co bychom o čem bychom měli více mluvit a pan komisař mm, by nám k tomu možná mohl něco říct. Mm, jak se poučila komise ze současného víceletého finančního práce, aby se neopakovaly eh, věci, ale aby se připravil nový eh, finanční rámec, jaké jsou úmysly komise, tak aby se změnilo vnímání ehm, ehm, Evropské unie a Bruselu očích ehm, občanů Evropské unie, protože si myslím, že toto bude největší výzva, největší úkol v následujících měsících. Děkuji, Bema, a děkuji panu Zellerovi za jeho zprávu. Pan kolega Taran, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Samozřejmě, zpravodaj odvedl velký kus práce a snažil se vlastně udělat absolutorium za odvedené prostředky a zejména z mého hlediska stojí za zdůraznění, že zpráva jasně stanoví rozdíl mezi odhadovanou chybovostí podle účetního dvora a komise i když dle mého osobního názoru chybovost a metoda pro výpočet chybovosti není nejlepší, protože když jsou prostředky vynaloženy na hloupost a je to podle pravidel, tak eh, nedochází k žádnému pochybení. A je třeba uvažovat o tom, jak jsou evropské prostředky vynakládány, abychom byli schopni realizovat užitečné věci do budoucnosti. Druhá věc, zpráva se kriticky dívá na narůstací nedoplatky u plateb. A můžeme to vlastně popsat jako určitý dluh evropského rozpočtu. A je kritický, zpráva je kritická vůči narůstacímu objemu finančních nástrojů. A proto zpravodaj má pravdu, když eh, volá po větší kontrole těchto postupů. Konečně jsou to poměrně nízké částky a možná si to ani nezaslouží zmínění, ale to prodloužení vlastně eh, období karence by mělo být eh, zmíněno a podle názoru výboru by to být i zveřejněno, protože když se podíváme na na to, že se bývalí komisaři pohybují v okolí a stávající komisaři mají velké pravomoci, pokud jde o rekrutování těchto pr- pracovníků jako poradců. A to se týká zejména soukromého sektoru, protože kromě odměn bychom měli zkoumat podrobně i potenciální střed zájmu. A neměli bychom kontroly omezovat na tematiku, kterou se zabývá komisař, kterému radí, ale mají vlastně volný přístup k celé komisi a mohou skutečně využívat i pozice v soukromém sektoru. Pro mě je těžké se dostat do budovy komise, ale s, s průkazkou zvláštního poradce procházíte velmi lehce, takže to není úplně, co je správný způsob řešení těchto věcí, podle mého názoru. S těmito poznámkám bych rád poděkoval zpravodaji a také komisi, protože většina prostředků byla řádně vynaložena. Děkuji. Ještě tady mám dva kolegy na seznamu. Kolega Brlinsky. Děkuji, paní předsedkyně. Chtěl bych se připojit k poděkování panu Zellerovi za vyčerpávající a dohloubky jdoucí zprávu. Je to oprávněné takto důkladně zkoumat zkoumat dohloubky z naše zkušenosti z roku 2016. A také třeba se podívat na ponaučení, které můžeme čerpat ze zkušeností z roku 2016 a velmi sdílím ten důraz, který uvádí ve svém úvodu. Pokud jde zejména o čerpání prostředků z Fondu soudržnosti, upozorňuje na prodlení, ke kterému dochází, který, který byl zaznamenán, a k riziku, že dojde k, k kumulaci nedoplatků a také závazku na konci programovacího období. A paní předsedkyně, teď je ta správná doba, kdybychom se měli soustředovat na tyto složité otázky, protože eh, vstupujeme do aktivního období, dalšího programovacího období. Komisař a jeho kolegové se tím intenzivně zabývají, tedy zabývají se intenzivně koncepcí dalšího programovacího období a osobně já bych chtěl položit otázku následující. Když vstupem do tohoto období, komise zaujala postoj, že chtějí zajistit vysokou, vysoce kvalitní projekty, vysoce kvalitní dohody o partnerství a došlo k procesu eh, zkoumání návrhu dohod o partnerství, vracení do členských států a zase iterace směrem ke komisi a zavedení kondicionality ex ante. Já si uvědomuji, že musíme být velmi pečliví při navození správné rovnováhy mezi tím, aby ex ante schvalujeme správné projekty a nezbytnost je vyčerpat ekonomicky a také včas a docílit kýženého účinku. A paní předsedkyně, měli bychom se tím zabývat z hlediska zásadní výzvy, které čelíme ohledně evropského projektu, a to je nerovnost. Nerovnosti, které v řadě případů se prohloubily v tomto období, jak sociální, tak územní. A velmi, bychom, velmi pečlivě bychom měli promýšlet, jak vytvořit rovnováhu. A měli bychom být opatrní při programování a schvalování programů, a při dosahování toho žádoucího účinku co nejdříve. V zásadě existují dva přístupy. Je možné být velmi opatrný na začátku, všechno pojistit a potom začít jednat. A potom je tu druhý přístup, který se snaží být velmi důkladný, ale v krátkém období na začátku a potom velmi přísně trestat ty nesrovnalosti a nesprávné postupy následně. A jsem přesvědčen, že komise zvažuje tyto otázky. A pane Zelere, mimochodem, já si myslím, že se obecně pozitivně díváte na ty postupy ex ante. A já bych chtěl položit otázku, zda bychom měli schvalovat tento postup, a zda bychom neměli třeba eh, zvažovat, zda ten přístup ex ante je, je skutečně nejlepší. Takže vítám tuto možnost, že komisař Ettinger je tu s námi a věřím, že toto bude jedno z témat, kde eh, dosáhneme určitého výsledku při udělování absolutoria dnes dopoledne. Děkuji. Ano, děkuji. Já sama jsem se napsala na seznam řečníků a Eh, chtěla bych zprávě říct, že jsem vděčná za to, že eh, zpráva vlastně kompletně pokrývá naši práci. Všechno to, čím jsme se zabývali eh, v průběhu roku, i mise, které jsme absolvovali, důležité mise do Maďarska a Polska, a taky Řecko. V tom je to důležité. Chtěla bych využít mm, příležitosti a říct něco o Řecku. Minulý týden jsme tam byli a to, co jsme u 181 prioritních projektů viděli z těch strukturálních fondů, to je eh, skutečně velký úspěch. Eh, to je nepochybné pro Evropskou unii. Hodně dobrých projektů jsme realizovali, viděli jsme, že tam byly realizovány a eh, to Řecko dostane mm, bez pochyby ku předu, z toho máme radost a po celá léta jsme se zabývali katastrem a myslím, že tady očekáváme že musíme dávat pozor na to, aby i nejnovější změny organizace eh, neměly prodlevu, eh, eh, protože když se podíváme na to, co, jaký dopad mají změny organizací, že se všichni lidé musí znovu ucházet, tak musím říct, pokud toto neznamená prodlevu, tak co pak? Takže by bylo velice důležité, aby bylo všem zúčastněným sděleno, že toto je klíčový projekt pro Řecko a pro Evropskou unii a že tady Eh, mm, máme, v roce 2020 musíme projekt ukončit. Myslím si, že na tom závisí věrohodnost cel, eh, celkového procesu. Ale celkově jsme si měli velice dobrý dojem, velice angažovaní ehm, řídící pracovníci projektu přímo v místě a měli jsme dojem, že problémy, které tady existují při eh, prosazování mm, mm, rozhodnutí třeba u Eh, tématu eh, zestátnění eh, různých pozemků, že tyto problémy jsou velice cílným způsobem řešeny a i pomoc institucí tady je, tyto instituce provázejí ehm, Řecko. Ehm, v tomto postupu je to velký úspěch Komise a Evropy a by bylo by dobré, kdyby to bylo také předáno dál. To je první bod, který jsem chtěla říct. Druhý kolega Celer právě potrhává že proces udělení absolutoria musíme zkrátit. Ano, ehm, pracujeme na tom se eh, zastupujícím generální ředitelkou a také s účetním dvorem. Celou tu věc ehm, eh, musíme dostat do N plus 1, je to nezbytně nutné. Když si představím, že světové koncerny během tří měsíců Eh, si musí předložit eh, bilanci N plus 1 eh, a my tady po 16 měsících ještě na tom pracujeme, tak si myslím, že všichni se ještě můžeme vylepšit a ve výboru vůli máme naše postupy přepracovat a vylepšit se sami. Ta vůle tady je. Je to naše veliké přání. Ještě jednu otázku bych měla. K jedné části z návrhu zprávy. Zatím já stojím Eh, velmi přesvědčeně a sice se to týká screeningu a, eh, greeningu a eh, mladých zemědělců. Otázka je, jestli mm, tady účetní dvůr ukázal, že nebyly správně řízeny prostředky, jestli bychom ještě mohli v probíhajícím období něco udělat. My si myslíme, že bychom něco udělat měli, není, víme, že to není jednoduché, ale eh, pokud necháme celou tu věc jen tak běžet dál, eh, tak mm, nám to moc nepomůže. Myslím si, že eh, by stálo za to o tom ještě popřemýšlet, co bychom v těchto dvou bodech, co by se mohlo ještě stát, protože jsou v tom důležité finanční prostředky, které jsou na to napojeny. A vycházíme z toho, že Ehm, hned řeknete také něco k dopisu, který kolega Celer a já jsme vám poslali o podnětech ehm, a o požadavcích. Ehm, Pane komisaři, děkuji za to, že jste se dostavil a máte slovo. Paní předsedkyně, vážení poslanci, milé poslankyně, nejprve mi dovolte, abych vám poděkoval za spolupráci a rád bych poděkoval také za spolupráci svým kolegům komisařům při procesu udělování absolutoria. Děkuji vám za vaše konstruktivní připomínky a očekávání, která tu dnes formuloval pan zpravodaj, pan Celer, eh, jakož i další kolegové. My bychom byli velmi rádi, pokud bychom tedy proces udělení absolutoria zrychlili, zintenzivnili, tak abychom ten výsledek měli k dispozici dříve. čím dříve od nás očekáváte to, že tady zrychlíme ten postup, tak e, tím více my k tomu budeme ochotní. To platí jak pro mě osobně, tak pro moje kolegy. Dneska odpoledne e, po této schůzi jdu do rady. A tam se budeme věnovat stejnému tématu, to znamená absolutorium za roku 2016. V parlamentu jsou dva výbory, které se... Vy se tedy zaměřujete na uh, udělování rozpočtu a kontrolu v radě. Je to jedna rada, která se nezabývá pouze rozpočtovou politikou, udělování absolutoria, ale dělá také měnovou politiku, finanční politiku a v podstatě se zabývá i všeobecnými otázkami. To znamená, že udělování absolutoria pro ně není vždycky takovou prioritou jako pro vás. A to znamená, že v září, říjnu nebo listopadu loňského roku eh, by určitě mohli to eh, eh, vy byste tedy mohli uspíšit to udělování absolutoria do, na podzim, ale oni se zabývají návrhem rozpočtu na rok 2018. A proto bychom tedy mohli iniciovat rozhovor s předsedou rady a se sekretariátem a zamyslet se nad tím, jak to zrychlit, aniž by byla rada přetížena. Jak bychom mohli trochu pozměnit harmonogram? Já si myslím, že by to v podstatě muselo být tak, že bychom na konci toho roku eh, měli mít ukončeno absolutorium za předešlý rok, že by to nemělo zasahovat do třetího roku. Já, když jsem s tím začínal, tak jsem nikdy eh, nechápal, že jde tedy o rok 2014, 15, 16, protože eh, z vnitrostátních rozpočtových záležitostí je člověk zvyklý na poměrně rychlejší postup. To znamená, že my jsme nepochybně ochotni to zrychlit. A nyní to časové sladění jednotlivých období. Já to řeknu konkrétně. Ono by bylo v podstatě logické, kdyby tato komise rozpočtový rámec eh, eh, na roky 2020 a 2021 už vůbec neřešila, protože příští rok budou volby, budeme znovu zvoleni, zvoleni a bude Eh, nová komise, ale to by, bylo, eh, to by byl špatný scénář, protože pokud příští komise, která eh, začne působit v listopadu roku 2019, bude tam mnoho nových komisařů, pokud se budou věnovat novému rozpočtovému rámci, tak to nikdy v roce 2020 nepředloží. To znamená, že nebudeme mít nové období v roce 2021-2022. To znamená, že se začnou stěžovat naši partneři, zemědělci, starosti ve všech programech programech. Eh, potřebujeme pro ně jistotu a proto tedy v květnu, 2. květnu, května předložím další víceletý finanční rámec této komise. A naši partneři očekávají, že tento parlament se pokusí, a já vám za to předem děkuji, rozpočtový rámec společně s radou schválit. ve čtvrtek a pátek tohoto týdne se neformálně sejdou zástupci rady a budou o tom jednat. Eh, představitelé států by chtěli tedy eh, se k výsledku nebo k návrhu víceletého finančního rámce eh, dostat co možná nejdříve. A nyní se pojďme podívat na ten koncept 1.0. Já si myslím, že na základě tohoto konceptu naším úkolům nedostojíme. Vy všichni tedy pocházíte z národních eh, kandidátek ze členských státek, protože zatím nemáme evropskou kandidátku. Vy všichni sem, jste sem přišli na základě eh, národních kandidátek. Pokud by někdo se chtěl držet eh, toho rozpočtu v duchu konceptu 1,0, eh, tak by to nebylo dobré. My se tím tedy budeme dále zabývat. Dostaneme se eh, na 1,3, nebo já pracuji s 1,1x, ale já si myslím, že je naším společným úkolem i vaším úkolem, pokud například pocházíte z Rakouska, nebo z Nizozemska, nebo ze Švédska, z Finska, z Dánska, z Německa, abyste vysvětlili členským státům, že koncept 1,0 eh, by, by vedl k tomu, že tady dojde eh, k boji mezi soudržností, zemědělstvím, obranou a tak dále. Potřebujeme návrh sedmiletého rozpočtového rámce. My jsme se rozhodli, že tedy sedmiletý rozpočtový rámec navrhujeme naposledy. A já jsem rád, že vaši zpravodajové, paní Toma, pan Olbrich, to vidí podobně. Sedmiletý rozpočtový rámec, který předkládá tato komise, který možná spolu s touto komisí a s touto radou bude schválen dříve, než začne tedy předvolební boj. Já si myslím, že by to mělo být při dobré vůli možné. A Dovolte mi, abych se tedy přimluvil u eh, předsedy Tajányho a u předsedů eh, frakcí. Eh, já jsem o tom hovořil s panem Tajánem a zdá se, že je to tedy na dobré cestě. A vaši zpravodajové ve, v odborných výborech budou co možná nejdříve jmenováni a podaří se to tedy projednat, pokud ten balíček víceletého finančního rámce bude představen 2. května. To znamená, že ještě před letní přestávkou bychom se tomu mohli v rámci eh, naší práce intenzivně věnovat. A nyní tedy pět let nebo pět plus dva. Já si myslím, že váš cíl, to znamená, aby to bylo eh, ve vzájemném souladu, by to umožnilo. Eh, já budu konkrétní pokud bude parlament volen v květnu roku 2024 a komise začne e, úřadovat v, no, e, v listopadu roku 2024, tak ta komise bude potřebovat nejméně rok na to, aby projednala další rozpočtový rámec. To znamená, že ona bude řešit e, období po roce 2024 a v podstatě ho představí až v roce 2025. A Zároveň eh, tu je požadavek, že by to mělo být představeno o tři roky dříve. To je eh, požadavek, který byl eh, stanoven a to znamená, že dejme tomu, že koncem roce 20, roku 2017 bychom měli představit rozpočet na, rozpočtový rámec na rok 2021. To nikde ve vnitrostátní politice není. To znamená, že vy byste nám tedy měli umožnit, abychom tedy představili ten návrh v roce 2021 2025, měli bychom na to pouze dva roky, to znamená, že tady je to taky N plus 2. A já se ptám, jestli eh, parlament je ochoten komisi dovolit, že tedy začneme eh, o dalším finančním rámci hovořit o dva roky dříve. A další věc, v letech 2026 a 2027 bude eh, parlament řešit rozpočtový rámec na roky 2028 až 2032. To znamená, tady by potom nastala určitá dílčí eh, konkurence. Parlament by sám určoval rozpočet na rok 2028 eh, a na období do května roku 2029 do dalších voleb. To znamená, že by tady bylo určité překrývání mezi parlamentem, komisí a více tím finančním rámcem. Já si myslím, že e, my bychom se měli především podívat na to, co od nás očekávají naši partneři, ať už jsou to zemědělci, starostové a tak dále. Potřebují jistotu a potřebují mít e, ty informace včas. Potřebují se na to e, včas připravit, protože jinak to budou ztracené roky pro evropské investice. Já tuto chvíli se zabývám eh, nejrůznějšími výzkumnými programy. Eh, oslovují mě strukturální banky, Združení zemědělců. Minulý týden jsem se eh, setkal s německými strukturálními bankami a všichni říkají, prosím, schvalte to v únoru příštího roku, protože pouze tak budeme schopni se začít připravovat na rok 2021. Já to líčím velmi drasticky, ale domnívám se, že nikdy nebude existovat víceletý finanční rámec, kdy tedy eh, se eh, parlament i komise eh, domluví na svém celém legislativním období, volebním období. Já si myslím, že v tuto chvíli tady naposledy jednáme o sedmiletém období před evropskými volbami. A Další věc, migrace. Tomu jste věnovali velkou pozornost. Já vám za to děkuji, protože to je naprosto správně. Migrace v letech 2011 nebo 12, 13 v Evropě takto eh, problematická nebyla. Je to evropská, evropský úkol současnosti a proto to musíme v dalším víceletém finančním rámci řádně začlenit a musíme na to také vyhradit příslušné finanční prostředky. V minulém období jsme se snažili pouze o přerozdělování a tím jsme tady ty prostředky aktivovali. Eh, já si myslím, že to tady bude jasný okruh a budou to vyhrazeny finanční prostředky, eh, to eh, půjde o to, co, čeho tedy jsme schopni eh, dosáhnout, čím dosáhneme evropské přidané hodnoty, tak abychom se tedy i v zemích mimo EU vyhnuli důvodům toho, že uprchlíci a migranti do Evropské unie chodí. V tuto chvíli eh, je to tedy poprvé, kdy eh, jsme tu měli výrok bez výhrad. To je velký pokrok. Eh, chybovost je 3,8, nebo byla v roce 2015 3,8 a v roce 2016 je to 3,1. To znamená, že to je druhý pokrok, za který bych chtěl poděkovat našim kolegům, ale také členským státům v rámci sdílené zprávy. Tento vývoj je zásluhou toho, že vy jste předkládali konstruktivní rady a my jsme si je vzali k srdci, k srdci a e, zohlednili jsme je v naší práci. To znamená, že to je systém zájemného doplňování, který funguje také mezi účetním dvorem, e, výborem kont a komisí a radou. Já si myslím, že i do budoucna by to tedy mělo takto dobře fungovat a zároveň bychom se měli poučit z dosavadních zkušeností. To e, říkám naprosto jasně. Vždycky se budeme pohybovat v nějakém napětí mezi zjednodušením na jedné straně, tedy eh, single auditem, a eh, chybovostí na straně druhé. Můžeme si říci, že pokud bychom eh, každému zemědělci poslali jednoho úředníka, tak by sice greening fungoval stoprocentně, nepřicházely by špatné žádosti. Pokud byste eh, každému eh, účastníkovi, nebo každému úředníkovi komise dali k ruce jednoho poslance, tak by to také fungovalo dobře, ale bylo by to eh, neúnosné z hlediska nákladů. To znamená, že vždycky budeme muset najít nějakou rovnováhu mezi dalekosáhlou kontrolou a omezením byrokracie, tak aby ty administrativní náklady nebyly příliš vysoké předseda Evropského účetního dvora v Lucembursku, eh, kterého znáte déle než já, protože to byl velmi důležitý poslanec tohoto parlamentu, má jinou filozofii. Eh, pokud jde o eh, novou strukturu účetního dvora. Snažil se ji také do určité míry prosadit. Já si myslím, že jeho filozofie je velmi perspektivní, určitě eh, se setká i s určitou kritikou, ale já si myslím, že bychom to tady v tuto chvíli měli všechno bedlivě eh, probrat a proskoumat. Neustále jsme dotazováni, jaká je budoucnost Evropy a jaké na to budou k dispozici finanční prostředky. Je tu bílá kniha, reflexní dokumenty. Eh, to všechno komise tedy vypracovala právě proto, abychom iniciovali velmi široký velkou diskuzi. Já si myslím, že právě eh, řeč pana Junkra o stavu Unie ze září loňského roku načrtla takovou perspektivu, kam se má Evropa ubírat. V příštích letech budeme muset najít určitou rovnováhu mezi tradičními úkoly a novými výzvami, před kterými stojíme. Ve smlouvě je řečeno, že soudržnost a společná zemědělská politika jsou povinnostmi EU, že jsou součástí primárního práva a jsou to tedy eh, povinnosti EU. Zároveň si musíme uvědomit, že máme před sebou i nové úkoly, ať už je to migrace nebo eh, obraný výzkum, vnitřní vnější bezpečnost, boj proti terorismu, ochrana, kontrola hranic, to jsou úkoly, které tedy eh, jsme schopni lépe řešit na evropské úrovni, anebo je můžeme řešit jenom na evropské úrovni. A i tyto úkoly bychom měli financovat. Mně půjde tedy o to, abychom tedy odstranili konflikt mezi soudržností, zemědělskou politikou na straně jedné a těmi eh, novými úkoly na straně druhé. To znamená, že se budeme snažit mezi nimi vytvořit určitou rovnováhu. Pokud se mě ptáte na vizi, pokud jde o víceleté finanční období, tak si dovolím tady formulovat čtyři cíly. Čtyři hlavní principy. Za prvé, eh, hospodářská síla a konkurenceschopnost. Kdo je silný, ale musí být zároveň solidární. To znamená, že za druhé řeknu solidarita. Kdo je silný, by měl zároveň být e, udržitelný. To znamená, že třetím cílem je udržitelnost a čtvrtým cílem nebo čtvrtým tématem je bezpečnost. Já si myslím, že pokud se podíváte na jednotlivé politické frakce v parlamentu, tak je zřejmé, že díky hospodářské síle, bezpečnosti, solidaritě a udržitelnosti zajistíme e, ty nejdůležitější principy, zásady, které jsou stěžení pro 500 e, milionů evropských občanů o to mají naše, naši občané zájem. Podobně jako výbor pro rozpočet jste hovořili o tom, že především pro, programy soudržnosti začínají poměrně pozdě. I já to kritizuji. A podle mě to má tři důvody. Jeden důvod spočívá v tom pravidlu N plus 3. Členské státy prostě nemají naspěch v letech 2014, 15, 16 chtěli nejprve dohnat prostředky, které připadaly na období 2007 až 2013. Teprve v roce 2017, když vypršelo období N plus 3, se mohli začít více věnovat čerpání prostředků ze současného víceletého finančního rámce. To znamená, že my jsme se tedy uh, velmi snažili. Snažili jsme se vybízet úřady, snažili jsme se motivovat členské státy, aby na konci roku 2019, 20 a 21 nedošlo k něčemu podobnému, anebo aby to nenastalo ještě eh, ve větší míře. Protože to by eh, nás postavilo před velké problémy. Bylo by to velké množství faktur a ty platby by nemohly vždycky probíhat včas. A právě proto je pro mě e, lepší varianta N plus 2. Já chci tedy v příštím rozpočtovém rámci navrhnout N plus 2 na místo N plus 3. Pokud jde o kvalitu dat, tak a kvalita zprávy dat, i to je tedy e, důležité téma mohu vám přislíbit, že v rozpočtu 2017 nebo v rozpočtovém období roku 2017 tady vydáme rozsáhlou zprávu o původu našich dat a představíme to tady parlamentu. A v této zprávě tedy jasně ukážeme, jaké jsou zdroje našich dat a jak tedy hodnotíme jejich kvalitu, pokud nám je poskytují členské státy nebo regiony. jistou píchou nebo hrdostí bych rád poukázal na to, že nedávná zpráva OECD nám tedy přiškla skvělou kvalitu nebo potvrdila skvělou kvalitu našeho naplňování rozpočtu. Eh, OECD již dlouhou dobu hodnotí kvalitu kontroly rozpočtu, naplňování rozpočtu a to se týká nejrůznějších členských států, ale je do toho zahrnuta také EU. A musím říci, že je pozoruhodné, že Evropská unie, to znamená, že náš společný rozpočet na tom byla eh, lépe než eh, rozpočet Francie, eh, Německo a další země vně i uvnitř EU. Já si myslím, že bychom tedy měli do tohoto výboru pozvat generálního tajemníka OECD, tak abychom si uvědomili, že nejsme eh, možná úplně nejlepší, ale jsme určitě lepší než další eh, naši souputníci v demokratických zemích západního světa, eh, kde tedy je, jsou záležitosti řízen, řízeny parlamentem. Není to tam řešeno tak dobře, jako tady v parlamentu, v radě a v komisi. 6 Eh, paušálních, paušalizovaných eh, poplatků. Já si myslím, že ve víceletém ve příštím víceletém finančním rámci bychom si měli zodpovědět otázku, jakou roli pro nás EIB hra, hraje, sehrává. Já si myslím, že názory na to se i v tomto parlamentu velmi liší. EIB je především E, Evropská investiční banka. To znamená, že to je náš partner a stojí za ní 28, brzy 27 členských států. To znamená, že ten, ta oblast úkolů je v podstatě podobná, ale zároveň jejími akcionáři jsou členské státy, není to Unie a ty, tyto akcionáři do značné míry ovlivňují a to musíme v tuto chvíli akceptovat. Ostatně je to tak, že my jako komise v podstatě nemáme právo být někde akcionářem. Já jsem se před rokem ve své původní funkci, eh, když jsme rozhodli, že Euronews tedy dáme 25 milionů za rok, tak jsem eh, přemýšlel jsem o tom, jestli bychom tam neměli vstoupit jako akcionáři, protože investor, který eh, bydlel v Káhyře a v Londýně, do toho musel vložit svoje peníze. Já bych byl tedy proto, abychom Eh, tam vstoupili jako akcionáři, ale bylo zjištěno, že to prostě jako Evropská unie nesmíme. Já bych pro budoucí komisi přemýšlel o tom, jestli bychom neměli jako národní vlády i tam, kde máme své zájmy, jestli bychom se neměli stát akcionáři. Stejně tak jako německá vláda, eh, Bahn AG, eh, francouzské železnice a podobně v jiných zemích. Ehm, toto v zásadě ehm, nemají žádnou moc. 6% ehm, to není úplně nesprávné. Naše rubrika 5 kde máme personál a financujeme personál a budovy, to je také 6% eh, evropského rozpočtu. Jiné banky na trhu by dostaly ostatně více, ale přesto můžeme přeskoumat, jestli 6% u velmi, při velmi nízkých rizicích není dostačující částka, kdy dokonce se dá, dají vygenerovat určité zisky. A ne, že by se to všechno muselo pokrývat jen náklady. A teď se dostávám ještě zajímavějšímu tématu příspěvky, o které jsme přišli, eh, granty, půjčky, inovativní finanční nástroje. A to bychom měli v souvislosti s výsledkem finančním eh, rámcem důkladně probrat. Jaký projekt by byl nejlepší eh, s pomocí příspěvků a kde by bylo možné zaručit nové finanční nástroje, úvěry například, buď izolovaně, anebo jako doplněk balíčku. To by mělo dopad na realizaci projektu. Poté, eh, co jsme teď, máme různé zkušenosti s plánem Junckera, tak si myslím, že tady je nutná zásadní debata a rozhodnutí ještě před příštím finančním víceletým rámcem. To by mělo smysl. Mohu vám říct, že i u dřívějších předešlých komisařů pokud se stávají poradci komise, tak tady dbáme na etiku, to, aby se dodržovala pravidla, eh, na to, aby tu nebyly konflikty zájmu. Tady na to klademe eh, velký eh, důraz. A když pověřujeme bývalé komisaře, tak jsme mm, mm, dost zdrženliví. Protože Toto však není práce na plný úvazek, ale eh, znamená to vlastně jenom takové práci na eh, odměna za každodenní práci, eh, tak nemůžeme komisaři umožnit, aby pracoval i soukromě. Teď jsme prodloužili takovou tu fázi ochlazení. Dva roky pro komisaře, tři roky pro prezidenta komise. A toto znám z národních vlád, pardon, toto z národních vlád, této v podobě neznám. Od poslanců to ani neočekávám, ale ani od parlamentu. U parlamentu to neznám. Ostatně tři roky tři roky. Podíváme-li se na plán eh, eh, Junkra, až on, je to, tento plán může vejít do jeho memoáru, ale eh, tři roky tady komise asi by nenašla ženu, které by bylo 40 let, protože nejlepší věk je 45 let a tady se s třemi lety nedá udělat vůbec nic. Myslím si, že bychom toto neměli přehánět. Měli bychom ostatně i ty, kteří přicházejí z vědy, z ekonomiky, být přitažliví. Politika obecně a komise obzvláště. Jinak totiž tady 60. letého šedého člověka najdete, který má celý život za sebou, který pět let povede komisi a potom e, tři roky někde se bude ochlazovat, někde e, dožije v nějakém e, starobním ústavu. Takže u tohoto tématu bychom asi v tohoto tématu bychom měli přeskoumat, eh, co by bylo pro nás nejlepší a co eh, chceme očekávat od ostatních. A takový poslanec vždycky přijde do parlamentu. Když vy ráno v 9 hodin eh, eh, budete, eh, řeknete, že budete poslanec, tak budete vám vyrolován červený koperec, dostanete kávu a potom dopoledne dostanete ode mě sleničku vína. Naopak, já jako komisař přijíždím do Štrasburku a jsem já se sem se svým badgem ale nedostanu. Já ve Štrasburku se musím vykazovat, mý spolupracovníci, ti jsou skenováni, kontrolováni a e, kapsy nám prošetřují, proskomávají, jestli tam nemáme nějaké bomby. Takže e, bych e, vlastně mezi Berlamontem a parlamentem, tady bych vlastně vzájemně žádal otevřené, otevřený přístup, jak po prosance parlamentu a pro komisaře tady i ve Štrasburku. Tedy taková dvojí cesta, dvojí kanál, protože si myslím, že toto by bylo nejlepší pro naše evropské instituce. Takže zatím vše, to bylo vše a děkuji vám. Děkuji, pane komisaři. Všichni jsme eh, byli rádi, že jste nadšený, že můžete do parlamentu přijíždět pravidelně a možná vám seženu nějakou eh, volnou propustku. Eh, v nepřítomnosti paní předsedky vám poděkuji za vaše všeobjímající odpovědi, pokud jde o absolutorium a také co se týče budoucího víceletého finančního rámce. Máme ještě čas a můžeme se pustit do druhého kola otázek. Jsem paní Ayala Sender je první na seznamu. Děkuji, pane předsedo. A nejdříve se chci omluvit komisaři Ettingerovi. Ve výboru pro dopravu máme projednání důležitou věc. Měli jsme mnoho zasedání minulý týden a ještě do, dnes dopoledne, takže jsem neslyšela celou vaši prezentaci. Ale je vždy zajímavé vás poslouchat, protože předkládáte eh, řadu inspirativních eh, myšlenek se smyslem pro humor a to nás skutečně dokáže pobavit, protože nemáme příliš často uh, ve zvyku se zde zasmát a bylo by možná lepší se smát o něco více a společně se více bavit. Myslím, že bychom se neměli omezovat eh, na smích pouze po páté hodině u skleničky vína, ale měli bychom smysl pro humor zdůrazňovat více. Já to říkám pořád paní Gresle. Vy nám zde nabízíte abychom se zaměřili na nový víceletý finanční rámec. Já zcela sdílím, co jste řekl, protože to navazuje na to, čím se zabýváme v rámci politiky soudržnosti. To je evropská společná odpovědnost a my jsme dostali i další nové odpovědnosti a musíme z toho všeho vytvořit rovnováhu. A já sdílím, co jste říkal o solidaritě. Tento model solidarity by měl být uplatňován a měl by být správně pochopen, protože v posledních letech kvůli krizi jsme čelili potížím, které byly zcela konkrétní. Máme za to, že rozpočet Unie je vlastně obětním beránkem. Vy jste to konstatoval v té dnešní rozpravě, která se týká budoucího víceletého finančního rámce. A projevuje se určitá nedůvěra, která souvisí s nesprávným územním rozdělením. Já neříkám, že to rozdělení je nevhodné, ale konstatujeme určité potíže, co se týče rozdělení prostředků a hovoří se o noci dlouhých nožů, o zcela klíčových jednáních rady, která se zamkne, než vzejde z komína bílý kouř. Takže kolem evropského rozpočtu se šíří nedůvěra. Nastává se rukojmím jiných politických rozhodnutí, která jsou přijímána dle výkladu pro jednotlivé prostředky. Buď jako odměna, nebo jako trest. A vy jste to správně řekl. My bychom se neměli ocítat v této situaci u budoucího víceletého finančního rámce. Je to rozpočet, který nám umožní společně konkretizovat naše cíle, a měli bychom je využívat, abychom nerušili některá rozhodnutí. Tento rozpočet by neměl být obětí jiného politického cíle nebo jiného uvažování. A není na nás, abychom říkali, že potrestáme Polsko, když se bude chovat špatně a odepřeme mu prostředky. To je asi to nejhorší, co by se mohlo v Evropské unii stát. A pokud budeme takto pokračovat v těchto úvahách, a pokud budeme uvažovat o stupňování kolem těchto projektů EFSI, Horizon 2020, 2020 nebo CEF, a budeme rozdělovat tyto projekty podle požadavků a podle těchto kritérií, tak se seznámíme s projekty, které budou vlastně odměněny. A podle tohoto pohledu bychom mohli uvažovat i o tom, že některé projekty budou mít významnou evropskou přidanou hodnotu, ale jsou špatně rozděleny územně. A tady bude třeba se zabývat tím, jak směrovat náš rozpočet k projektům, které budou představovat přidanou hodnotu navíc a které umožní také brát v úvahu jejich kvalitu která by měla být klíčová při rozhodování. Takže bude třeba vytvořit takový vzorec, který umožní vyvážit územní rozdělování roz, projektů. A další otázka vyvstává. Jsou určitá konzistentnost. Vy máte na starosti rozpočet, pan Katajnen má na starosti makroekonomické otázky. Já sama jsem ve svém regionu předkládal řadu projektů, Zjistila jsem, že Rada pro finance v mém regionu tvrdil, ne, ne, to jsou jenom výdaje navíc, my máme strop, který souvisí s národním deficitem a nemůžeme tyto projekty konkretizovat. A tím se dostáváme do velmi složité situace. Takže v tomto novém VFR musíme zdůrazňovat konzistentnost. A pokud tyto projekty mohou být takto financovány, my jsme o tom několikrát hovořili, to spolufinancování by nemělo znamenat, podle představ pana Katajnena, e, přílišné výdaje, které by vyvolávaly přílišný deficit. Buďme konzistentní, zdůrazňujme tuto konzistentnost při financování evropských projektů. To je asi správná politika, která nám umožní zajistit určitou sdílenou odpovědnost i když eh, určité chyby se projevují. Členské státy jsou členy Evropské unie, musíme zaručit určitou solidaritu, ale tento postup by měl eh, by neměl znamenat prodlení a žádosti o proplácení prostředků. Protože to vše vyvolává obrovské potíže, které se k tomu připojují a bude třeba najít takový model, který nám umožní zajistit, že to spolufinancování nebude poškozováno makroekonomickými aspekty, které řeší pan Katajnen. Měli bychom o tom uvažovat a během diskuse se k tomu můžeme také dostat. Konečně vy jste zmínil úlohu EIB. Máte pravdu. Bude třeba vytvořit takový model, který zaručí větší vliv Unie, zejména pokud je o kontrolování prostředků, které přijdou do EIB. A ten model, který bychom měli vytvořit, by nás neměl nutit k tomu, že si myslíme, že EIB je takový neprůhledný prostor, kam, ne, kde neplatí evropská pravidla. Evropský rozpočet přispívá na infrastrukturu. Je třeba definovat evropská pravidla zcela konkrétní a jakmile se ty prostředky dostanou do EIB, tak ta pravidla platí pořád a neměli bychom vidět situaci, kdy EIB funguje podle jiných pravidel, podle jiných předpisů, podle takového bankovního, konzervativního přístupu. Když hovoříme o budoucnosti ekonomiky, tak nastává situace, kdy příslušné orgány v oblasti ekonomické Evropské banky odmítají na sebe vzít riziko. A to také platí pro EIB protože cílem je přispívat do řady sektorů, zejména do sektorů, které zajímají mladé. A my jsme svědky útěku mozku do Spojených států, kde je možné získat zdroje financování na nové aktivity. EIB by měla vytvořit celou řadu možností. I možná menší banky, které by byly ochotny na sebe vzít větší riziko a byly by v tom aktivnější. Co si myslíte o těchto otázkách? A možná můžete také upřesnit, co bychom mohli podle vás eh, v té oblasti EIB konkretizovat. Hovořili jsme o EFSI, ale myslíme, eh, myslíme si, že EIB musí brát v úvahu i budoucí ekonomickou orientaci do budoucnosti. Ekonomiku budoucna a konkretizovat tyto cíle. Děkuji a nekritizovat věci tradiční. Děkuji. Ano, děkuji. Nevidím, že by se další kolegové hlásili, možná bych mohl také něco říct. Já e, se vždycky usmívám a e, usmívám se přes e, Brexit. Vím, že jste mluv, hodně mluvili o tom minulo, minule, hodně jsme dneska také diskutovali dnes ráno a jsem vlastně rád, Ehm, že ehm, nejsme úplně smutní. V minulosti jste se zmiňovali o tom, eh, že by tady mohla být mezera mezi 14 a 15 mm, ehm, miliardami euro v evropském rozpočtu vůli eh, Brexitu. Velký problém je, že stále nevíme, eh, co si přeje britská vláda. Pořád je to v takovém chaosu, nejsou schopni se rozhodnout mezi sebou, jestli chtějí tvrdý Brexit, jenom tak odejít, anebo jestli budou chtít pokračovat, budou chtít být na jednotném trhu a otázka, jak budou vypadat příspěvky do evropského rozpočtu. Takže bychom potřebovali rychlé rozhodnutí z britské vlády ve prospěch vás všech. Ale Velká Británie eh, eh, určitě bude čerpat eh, prostředky z evropského rozpočtu, než odejde v příštím roce, například zemědělské fondy a podobně. Takže moje otázka na vás, jestli komise se speciálně snaží zajistit, aby tyto fondy byly sledovány a auditovány v příštím roce eh, nebo za hranice toho roku, protože si myslím, že je důležité, abychom eh, eh, nevyklouzli tyto fondy. Je to pořád ještě téma kontroly, kdy členské státy jsou také, také nebudou podléhat tomu v příštích pár letech. Pane předsedo, vážené dámy a pánové, návštěvou ve všech členských státech, u všech vlád, ve všech národních parlamentech se eh, snažím naplnit očekávání 27 členských eh, států. Snažím se to vždy eh, prošetřovat. Příští pondělí například budu v Madridu a povedu rozhovory se španělskou vládou. Otázka, pomocí jakých nástrojů pracujeme, je velice zajímavá. A opravdu při přípravě příštího víceletého finančního rámce Tady se teď vedou intenzivní um, rozhovory s ostatními odbornými komisaři, s jinými generálními ředitelstvími, s mým generálním ředitelstvím pro rozpočet. Snažíme se zjistit, jaké jsou optimální finanční nástroje. Je jasné, že obecná výpověď více pomocí méně, ta zní krásně. Více pomocí méně. Ale perpetuum, vynalezat perpetuum mobile není moc jednoduché. A kvadratura kruhu, ta jen tak eh, jednoduše nevychází. A proto za prvé se držím zásady toho, že hodně projektů a hodně členských států a regionů eh, potřebují příspěvky, eh, o které jsme přišli, potřebují finanční podporu. Například zemědělec který na příkrých svazích pracuje v Alpách. Ten dostane nový zemědělský stroj a od banky pak úvěr, až bude jasné, že eh, požadavky z evropského rozpočtu, že to na hektar v příštích sedmi letech eh, bude je určitá částka, velká částka, tím mu bude zaručena eh, bonita, anebo mnoho projektů ve venkovském prostoru potřebují, potřebuje kofinancování, aby vůbec nebylo možné ehm, v těchto regionech pracovat, aby, eh, protože by to často přetížilo rozpočet těchto regionů a protože nejsou správným eh, podnikovým business modelem. A proto v důležitých programech, jako je soudržnost eh, nebo oba dva pilíře ehm, zemědělských programů Connecting Europe Facility nebo Horizon 2020, ale i také do budoucna eh, se ty eh, příspěvky, o které jsme přišli, tady půjde o požadavek hotovostních plateb. To bude v popředí pozornosti. A půjde jenom otázku toho, jestli eh, kofinancování má smysl. A pokud ano, v jaké výši to můžeme očekávat? V prvním pilíři zemědělské politiky přímé platby jsem vůči národnímu eh, kofinancování jsem tady velmi zdrženlivý. Tuto otázku jsme už nadnesli eh, v našich reflektních dokumentech a v květnu eh, jin, na to odpovíme spolu s návrhem víceletého finančního rámce. U soudržnosti, já si myslím, že tady kofinancování má velký smysl. Smě, rozumné kofinancování, protože regiony partnerů Tady partneři mohou ukázat význam, e, udržitelnost určitého projektu. Tak je to možné zdokumentovat. A e, to nejenom odčerpat prostředky, ale zároveň e, převzít vlastní zodpovědnost v přeskoumání kvality projektu. Otázka je, jestli kofinancování bude lepší na 30% nebo na úrovni 20%. V Řecku po několik let to bylo sníženo až na 0%. A neměli bychom teď pomalu se podívat na dlouhodobé eh, kvóty kofinancování, neměli bychom se k tomu vrátit. S plánem Junckera jsme teď udělali dvou tříletou zkušenost. Příštím, půjde to ještě do příštího desetiletí. Uvidíme, kde Tady máme e, nezbytnou takzvanou spending review. Žádný program není tak dobrý, žádný nástroj není tak kvalitní, abychom ho po několika letech při aplikaci nemohli ještě dál vylepšovat. Ehm, ztracené příspěvky, granty a úvěry, e, záruky a ostatní nástroje financování, ručení. Pro mě tyto granty jsou i nadále nejdůležitější formou podpory projektů. Záruky, formy ručení, úvěry, to k tomu přistupuje jako doplňující nástroj. E, v několika málo případech to může nahradit ty starší. E, vy, se, vy jste e, mluvili o podpoře začínajících podniků. Tyto startupy podle mě jednak patří do Horizon po 2020. Za druhé, kosme. To jsou požadavky, které se kladou na malé střední podniky, které eh, začínají a proto tyto startupy eh, se stávají partnery v evropském rozpočtu. A jenom jako doplňujícím způsobem jsou partnery eh, v EFSI. V když se podíváme na Junckerův plán. A je jasné, že startupy se dostávají do konkurence k Silicon Valley, ale také k Tel Avivu, Soulu. A my bychom ty startupy právě v digitální oblasti měli eh, podpořit, měli mít větší hodnotu, protože dosud mnoho těchto startupů Ehm, eh, tady jsme měli eh, scale-upy, eh, unicorny, to jsou, tady jsou pro ně důležitější nebo význam, významnější jiné regiony, tak aby mohli toto to rychlý abychom mohli tedy tento rychlý tu expanzi podpořit. Ehm, britští partneři v rozpočtu 2018 jsou členové se všemi právy a povinnostmi. Po březnu 2019 pak nastane přechodná fáze a v dalším průběhu víceletého finančního práce, eh, rámce až do eh, konce roku 2020, protože rovněž budou mít práva a povinnosti a budou i nadále našimi partnery. A i v příštích letech budeme mít projekty, eh, které budeme realizovat v Velké Británii. Pokud tady budeme mít nějaký závazek z roku 2016, 17, 18, pokud jsme něco takového realizovali, tak tento projekt se naplánuje, vypíše, zadá, postaví, zúčtuje. A ve všech těchto časových obdobích, kdy jsme se zavázali, kdy budeme muset zaplatit právě formou těchto plateb, i když to proběhne v roce 2023, tak kontrola projektu, jeho přeskum, dohled, kontrola plateb, to bude nezbytné. A proto vaš, váš úkol jako kont, úkol kontrolního výboru Eh, tady máme dále úkol, úkoly účetního dvora, eh, také eh, účetnictví Ekofinu. To přesahuje rámec březnu roku 2019. Jde to za tento rámec. Tak alespoň já to demokraticky vnímám. A myslím si, že daňovému poplatníkovi je jedno, jestli žije v Londýně nebo v Bruselu. A jinak Brexitu. Před několika týdny um, prezident řekl, že dveře zůstávají otevřeny chyby je možné vždycky napravit. To platí pro mě osobně, jako pro komisaře, to platí pro politiku. Dokonce i když e, by bývalo referendum chybou, tak by bylo možné ty chyby skorigovat. Kdyby pak bylo možné jen druhé referendum, to ale je v rukou e, voličů britských e, dolní sněmovny a vlády paní Mejové. Děkuji vám a budeme i nadále v kontaktu. Děkuji za ty odpovědi a konečně zpravodaj uzavře tuto rozpravu. <clears throat> Děkuji, Dereku, a děkuji také panu komisaři Ettingerovi za jeho poznámky a za to, že nám tady představil svoje stanovisko. Ten zasedací pořádek bohužel vede k tomu, že k vám sedím zády, což je určitě nepříjemné. Zazněla tu celá řada věcí a s celou řadou z nich, jak já, tak moji V, můžeme souhlasit. Tento výbor a parlament obecně je ochoten se věnovat těm problémům, které jste zmínil. S tím můžeme počítat. Ještě jednou něco na adresu politiky soudržnosti. Vy jste hovořil o pravidlu N plus 3, N plus 2. Já si myslím, že docházelo k různým problémům při eh, stanovování těch programových období a to vedlo eh, k problémům. Již eh, v roce 2012 si, jsme si tedy byli jsme byli jedno o právním základě budoucího programového období. Následně tedy byla vedena trojstraná jednání během tří předsednictví rady a Následně tedy rozhodnutí o právním základě bylo přijato eh, o mnoho později a následně tedy byly zavedeny postupy, které původně měly být inovativní, které zněly velmi dobře podle názvu, ale nakonec se ukázalo, že to přesto vedlo k dalšímu spoždění uzavírání dohod o partnerství mezi členskými státy a komisí. To byl nový prvek, který v mnoha otázkách vedl k minimálně roka půl dlouhému spoždění. A pokud se podíváme na současné partnerské dohody, tak zjistíte, že už nestojí ani za ten papír, na kterém byly napsány. Potom došlo se zahajováním těch operačních programů. Zase to bylo roční spoždění. Pan Pěrinský poukázal na jinou otázku, podmíněnost ex ante, kondicionalitu ex ante která měla být prověřována. Já si myslím, že to také bylo míněno dobře, ale v posledku to při tom naplňování nebo eh, při té realizaci vedlo k poměrně vysokým byrokratickým nákladům a já si myslím, že bychom o tom tedy měli popřemýšlet, že bychom se měli zamyslet nad tím, do jaké míry jsou naše postupy eh, účinné a do jaké míry jsme díky nim tedy dosáhli cíle, ke kterému byly vytvořeny. Pokud jde o ztracené příspěvky, eh, granty, záruky, půjčky, to všechno je aktuální téma. Já si myslím, že ve výzkumné politice je eh, možné pracovat pouze na základě grantů a že zároveň i musíme připustit právo mílit se a bude tomu tak i nadále i v politice soudržnosti zároveň eh, platí tvrzení, že co nic nestojí, nemá žádnou cenu a proto eh, si myslím, že bychom měli trvat na určité míře kofinancování. Kromě toho nadále zjišťujeme, že určitá kritéria, když jsou eh, realizována, kolidují s jinými předpisy. Já si myslím, že tady bychom tedy měli do budoucna zavést větší soulad, větší soudržnost, tak abychom nevytvářeli předpisy, které jdou vzájemně proti sobě, stojí si navzájem v cestě. A je tu ještě jedna zpráva, na kterou bych rád poukázal. Jsou to zvláštní zprávy účetního dvora, které jsou sloučeny do jedné zprávy. Ty zvláštní zprávy účetního dvora nejen pro mě, ale pravděpodobně i pro další kolegy jsou velmi účinným a ceným nástrojem díky nímž jsme schopni poukazovat na určité detaily v evropské politice, věnovat se jim eh, velmi dohloubky a zároveň nám poskytují velmi cené informace, které eh, tedy zohledňujeme při stanovování rozpočtu, jsou tedy eh, následně v tom v té zvláštní zprávě účetního dvora dobře popsány. Já jsem se zaměřil na zvláštní zprávu o evropské pomoci Ukrajině, protože tam eh, zaznělo mnoho kritických bodů v tom smyslu, že snaha EU by měla být viditelnější a že bychom eh, měli eh, to více provázat se snahou ukrajinské vlády Ukrajina by měla pokročit ve vytváření daňového systému a zaměřit se také na majetek oligarchů. organizace, které se zabývají bojem proti korupci, to mají na Ukrajině i nadále velmi těžké. A já si myslím, že bychom je měli tady podpořit. Bankovnictví na Ukrajině musíme podlé, musí podléhat přísnější kontrole, tak aby eh, jsme zabraňovali odlivu kapitálu, protože ty peníze jsou potřeba přímo na Ukrajině. Pokud jde o kontrolu rybolovu, tak jsme zjistili, že mnoho věcí z té nové politiky rybolovu není ve členských státech realizováno a z části se pracuje s chybnými daty nebo s fiktivními daty. Chybí tu sankční mechanismy, systémy, něco takového bychom měli jednoznačně zavést a kromě toho eh, pomoc západnímu Balkánu. I tady byly konstatovány velké nedostatky ve zvláštní zprávě účetního dvora a eh, svěřenecký fond eh, pro Afriku, to byl tedy svěřenecký fond, díky němuž jsme sledovali velmi ušlechtilé cíle, nicméně se později ukázalo, že Eh, některé členské státy se neangažují tak, jak se původně zdálo a že ani platby ze třetích stran nepřišly a kromě toho to bylo tak, že administrativní náklady těchto fondů už nejsou tedy v rozumném poměru k té celkové částce a tyto fondy by měly kromě toho být přizpůsobeny tým, těm nadřazeným cílům v rámci rozvojové politiky. Tolik tedy několik drobných poznámek z mé strany. Já vám děkuji za diskuzi a těším se na pozměňovací návrhy eh, od kolegů, tak abychom tedy následně mohli dospět k definitivní podobě zprávy a mohli ji následně eh, rychle schválit. Děkuji. Děkuji, pane zpravodaji, za to, že jste tedy uzavřel tuto diskuzi. Rád bych poděkoval také panu komisaři, že mezi nás dnes přišel a těšíme se, že tedy eh, dostanete možnost eh, lepšího přístupu do parlamentu a že nás tady budete moci často navštěvovat. Další věc, eh, částečná obměna členů účetního dvora, já si myslím, že bude nejlepší, když tedy učiníme krátkou přestávku. Okay, colleagues, perhaps we can uh, start again with item... Uh... Dobře, máme na programu bod 49, to znamená částečná obměna členů účetního dvora. Dneska tu máme kandidátku za Belgii, paní Turtlbumovou, takže vítejte v našem výboru pro kontrolu rozpočtu. Nejprve tady budete mít pět minut na to, abyste se představila a následně tady dostane slovo pan zpravodaj. Takže nejprve má slovo paní Turtlbum. Děkuji, děkuji pane předsedo, pane zpravodaji, vážení eh, poslanci, dámy a pánové. Je mi velkou ctí, že s vámi dnes mohu hovořit, co by kandidátka na eh, člena účetního dvora eh, eh, jmenovaná belgickou vládou. Já se vyznám v základních principech zprávy, managementu a kontroly veřejných financí a to je přesně to know-how, které jsem si eh, vytvořila, když jsem učila na své studenty v Levenu účetnictví. Kromě toho eh, využívám tyto znalosti, nebo jsem využívala své znalosti jako náměstkyně ministra ministra eh, pro rozpočet a financí. Eh, právě veřejné finance a zodpovědnost při využívání veřejných strojů byly mým hlavním cílem. Byla jsem zodpovědná za návrh a kontrolu rozpočtu na roky 2014 a 15 a také za provádění evropských eh, prostředků vlámskou vládou. Kromě toho jsem byla ministriní v belgické federální vládě po 6 let a proto jsem tedy eh, sestavovala rozpočtové plány na tři oblasti spravedlnost, migraci a vnitřní věci. Kromě toho jsem koordinovala kontrolu těchto rozpočtových oblastí. Vždycky jsem se snažila co možná o největší účinnost. To byl hlavní cíl a to mě umožnilo, že jsem tedy spolupracovala s různými kontrolními orgány, vyžádovala jsem si audity od eh, belgického účetního dvora, což je nezávislá nejvyšší účetní eh, instituce v Belgii, podobně jako účetní dvůr v EU. Kromě toho jsem zpracovala s oborovými auditními organizacemi, s různými výbory a také například eh, s Vysokou belgickou radou pro spravedlnost, která tedy kontroluje příslušné orgány nezávisle na exekutivě. Velmi se těším na to, že na evropské úrovni budu moci eh, pracovat eh, těsně s evropskými kolegy. Během šesti let, když jsem byla členem belgické vlády jsem byla také členem Rady pro spravedlnost a vnitro a v roce 2010 jsem jí předsedala. Účastnila jsem se mnoha mezinárodních konferencí s mnoha partnery. Toto období pro mě bylo velkou výzvou, zároveň jsem se během této doby velmi naučila a dozvěděla o evropských záležitostech. V roce 2017 jsem byla eh, zvolena do mezinárodního programu na naší univerzitě a díky díky tomu jsem mohla působit v celoživotním vzdělávání a e, učit e, mnoho lidí z mnoha zemí celého světa právě o evropských záležitostech. Jsou to lidé, kteří mají zájem o své e, vlastní společenské události. Účetní dvůr EU má kontrolovat výdaje na evropské úrovni a hodnotit, jestli evropské organizace za prostředky daňových poplatníků vytvořili nějakou hodnotu. Spolupráce s parlamentem, eh, konkrétně s výborem KONT, je eh, pojistkou demokratické odpovědnosti Evropského účetního dvora. Pokud by Evropský parlament podpořil moji kandidaturu, tak bych se snažila tuto pozici zastávat v souladu se všemi příslušnými zásadami. Budu naprosto eh, nezávislá a budu eh, svou pozici zastávat soudržně, nebudu přijímat pokyny od žádné vlády ani od nikoho jiného. Evropský účetní dvůr působí jako kolektiv a proto eh, vím, že právě souhra různých členů účetního dvora a jejich eh, různé zkušenosti eh, přinese kýžený výsledek. Domnívám se, že právě období 2018 20 bude pro EU i pro Evropský účetní dvůr zásadní, protože stojíme před velkými výzvami. To e, musí změnit obecnou politiku EU, zprávu finančních prostředků ale zároveň si musíme uvědomit, že to můžeme chápat jako příležitost pro Evropský účetní dvůr. Na závěr bych ráda řekla, že pokud moje kandidatura bude úspěšná, tak se eh, budu své práci věnovat s plnou energií. Těším se na výzvy, které přede mnou stojí. Pokusím se z nich učinit úspěch a eh, děkuji vám za pozornost. Těším se na případné dotazy. Děkuji a vítejte. <laughs> Eh, a nyní má tedy slovo pan zpravodaj. Prosím. Pan Tarant. Děkuji, paní předsedající. Jsem velmi potěšen a poctěn, že jsem zpravodajem, pokud jde o belgickou kandidátku na nového člena účetního dvora. Jak chápete, podstatně to zlepší genderovou vyváženost v účetním dvoře a zároveň je to také dobrá reakce ze strany belgické vlády na události, kterým jsme čelili eh, nebo kterých jsme byli svědky v souvislosti s předešlými kandidáty. V podstatě mám pouze jeden dotaz na paní kandidátku. Eh, vy jste vlastně hovořila o tom, že když někdo studuje ekonomiku a následně to učí ostatní, takže to je dobrý výchozí bod. Jak víte, evropský Evropská ekonomika je někdy popisována jako ta nejdůležitější věc a finanční výdaje je potřeba tedy kontrolovat eh, nestraně, nezávisle, bez jakýchkoliv předsudků. Eh, nesmí se brát v potaz žádné zájmy členských států. A já bych se vás v této souvislosti zeptal na jednu věc. Je to v podstatě odpověď na, nebo souvisí to s odpovědí na otázku 13. My jsme se ptali, na váš postoj eh, k vaší vlastní zemi, ale možná ještě důležitější je váš přístup k jiným malým zemím, jako je například Estonsko. A já se vás tedy ptám, pokud byste <clears throat> tedy byla informována o tom, že Evropská vláda tedy podporuje nějaký podnik, který by eh, byl financován z evropských prostředků a že, to tedy že tato eh, instituce tedy eh, podporuje export do eh, Malajzie a tam by se otevřela kancelář firmy, která neexistuje. Tak se ptám, jestli byste za to udělala absolutorium nebo ne. Děkuji vám předem za odpověď. Yeah, ano, děkuji. Jak už jsem popsala Nezávislost, objektivita je klíčová a měla by nepochybně eh, být důležitá pro všechny, kdo se chtějí stát eh, členy Evropského účetního dvora, což eh, znamená, že by tu měl být audit Eh, já samozřejmě s každou zemí budu zacházet stejným způsobem, nebudu brát žádné pokyny ani z mé země, ale ani z nějakých jiných zemí. A eh, myslím si, že v určité mm, etapě, eh, kdyby nastal podezření, že by dohodli k podvodu, tak se musí poslat informace do OLAFu a pak se rozběhne celý ten postup a OLAF bude moci začít s vyšetřováním, bude-li to nezbytné. A pak to bude v rukou samozřejmě mm, nezávislého soudce nebo nezávislých soudů. Ale myslím si, že každá země, malá země, velká země, země uprostřed Evropy či kdekoliv jinde. S těmi bychom měli zacházet stejným způsobem, protože to je jeden ze základních principů, když máte ambici stát se členem Evropského účetního dvora. Pro mě je to základní princip, který, za kterým si plně stojím. Ano, děkuji. Dostáváme se ke kolu z zpravodajů, kolega eh, Zdechovský. Děkuji, paní předsedkyně. Tady jsem ve dvojí funkci. Eh, Zaprvé bych vám chtěl položit otázku eh, pana Savama, eh, to je koordinátor EPP, ale nebyl, nebyl schopen se dnes dostavit, protože má důležité úkoly ve své zemi a za druhé pak to bude moje otázka. Nejprve otázka pana Savama. Jak byste dále vylepšila práci u dvora? Co byste zdůraznila ve své práci jako členka účetního dvora do eh, budoucí mandátu? A kde byste se měla rozhodnout, eh, v jakých oblastech, eh, na jaké oblasti by se dvůr mm, soustředil, které by to byly a má otázka v češtině. je velmi hezké tady mít kandidátku, na kterou dopředu mají je hezké tady mít kandidátku, na kterou dopředu nechodí žádné udavačné maily, že dělala to či ono, nebo že je pod, eh, pod eh, nějakým vyšetřováním OLAFu. Takže eh, k tomu vám musím gratulovat, to je první krok k tomu, abyste byla zvolena. A druhý krok je, vy jste taková entuziastická, já jsem si dokonce i hledal vaše videa a koukal jsem se na váš životopis a zjišťoval jsem si o vás informace, ale práce na kortu je je, na, eh, je velice taková, bych řekl, i nudná a často je taková složitá, dlouhá. Jak se skloubí vaše entuziasmus eh, a vaše energie s tím, eh, s prací evropského účetního auditora. Nemyslíte si, že tam budete trochu černá ovce mezi těma bílýma nebo bílá ovce mezi těma černýma? Danke. Tak prosím, máte slovo. Děkuji. Když se podíváme do budoucna eh, účetního dvora a eh, přemýšlíme o tom, eh, co by mělo být zdůrazněno, tak si myslím, že když se na to teď podíváme, tak Evropská komise daleko více pracuje na rozpočtu, koncentruje se na výsledky a to je stále více klíčovým prvkem eh, Evropské komise. Myslím si, že je docela běžné, že účetní dvůr eh, tady schválí určité postupy, jak funguje. Teď tady máme rovnovážnost mezi finančním souladem a výkonností, eh, o něch je tady těch 50-50%, ale je to ambicí předsedy, prezidenta účetního dvora a všech ostatních členů, aby pokročili dále k tomuto auditování výkonnosti, protože si můžete vybrat určité položky a témata, která jsou blíže občanům a můžete pak daleko lépe proskoumat, jestli ta 3A, e, efektivita, účinnost, ekonomika, jestli se to navyšuje, protože pokud se to navyšuje, e, e, tak Ehm, tam jde tady o to, aby tady nebyla menší účinnost, když je tady menší eficience, tak máte menší důvěru občanů v evropské instituce a v evropské projekty. Takže podporuji eh, to, že ambice jít ehm, ehm, více k tomuto auditování, zaměřit se na to více, myslím si, že eh, tady můžete prokázat i větší přidanou hodnotu. A když to můžete skombinovat třeba i eh, s lepším komunikací, účinnější komunikací, než je tomu dnes, mm, byla jsem velice ráda, že jsem viděla, že že roční zpráva z roku 2016 byla předložena eh, dvorem 16 eh, členských státech a byla to zvláštní zpráva mm, eh, je blíže jednotlivým aktérům, nejenom mm, Evropskému parlamentu, ale jde o jiné aktéry. Pro mě je to velmi důležitá věc, mm, že se věnujeme tématům, která jsou co nejblíže evropským občanům. A vidíte to také na ročním programu 2018, tady je to daleko více důraz na otázky bezpečnosti, otázky migrace. A to je docela běžné, protože je to důležité. I e, rozpočet evropský se tady v tomto navyšuje. Klíčové tady je to, že můžete přeskoumat přidanou hodnotu a to, že peníze daňových poplatníků jsou e, řádně vydány. Co se týče mé energie, udělám vše, co bude v mých silách, abych vložila svou energii do toho, aby Evropský účetní dvůr fungoval Ráda bych vám řekla, že jsem eh, začala ve svém úvodu, když jsem říkala, že jsem dva roky byla ministriní pro rozpočet a financování a měla jsem tehdy příležitost spolupracovat eh, s belgickým třetím dvorem, ale během mé šestileté praxe jako ministrině pro spravedlnost, vnitřní záležitosti, migraci jsem hodně spolupracovala eh, s nejvyššími auditními institucemi. Jenom takový příklad. Vím velice dobře, co musíte napsat do auditní, auditní zprávy, aby to mělo řádný dopad. Určitě to znám ze své země. Jsou to konkrétní zprávy Belgického účetního dvora, eh, eh, třeba na, co se týče předlíněných nebo eh, plných vězení a podobně. A po pěti letech jsme stále ještě o, těchto, o této auditní zprávě v belgickém parlamentu diskutovali. Takže si myslím, že má zkušenost z národního řízení, ale z šesti let jako členka ve výboru pro tyto záležitosti. Já myslím, že toho mohu vnést expertízu, doufám v to alespoň, že vnesu expertízu do Evropského účetního dvora. Děkuji. Paní kolegyně Ayla Zender, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Paní Turtlbum, vítám vás v našem výboru. Já bych vám chtěla říci, že jsem velmi ráda, že vaše kandidatura nám umožňuje se ubírat směrem k větší rovnosti pohlaví. A máte kromě toho i významné zkušenosti, které vás eh, přivedly k nové odpovědnosti pro ženu, zejména pokud je o radu pro vnitro a spravedlnost. A hovořila jste o iniciativách týkající se postavení žen v Belgii, tedy skutečnosti, že ženy mohou předávat své rodné jméno dětem. Četla jsem i váš velmi politický profil a vy jste určitě zjistila, že politický svět se pouští do těchto diskusí a belgický politický svět není ušetřen těmito významnými diskusemi. A chtěla bych také zdůraznit, že jste znala kandidáta pana Pinstena, a můžete uvést informace, které by se týkaly, co možná nejjasnějším způsobem, co nastane, pokud vás plénum podpoří. Opustíte své politické funkce a své politické mandáty a vše, co by mohlo vyvolávat určité komplikace v určitém dvoře, vzhledem k vašemu politickému profilu. A na základě vašeho životopisu jasně, se jasně ukazuje, že máte určité přesvědčení a jste schopna brilantně obhajovat toto přesvědčení, ale v určité fázi to může vyvolat potíže, zejména u některých zásadních otázek, například v oblasti migrace. Toto jasné přesvědčení bylo zdrojem diskusí a byla jste popisována jako osoba, která vystupuje trochu sektářsky. Měla jsem možnost jednat s paní Arenou a četla jsem i informace v tisku a proto vám kladu tuto otázku. Víte, že v účetním dvoře se zdůrazňuje týmová práce. Členové účetního dvora tvoří kolegium a my se orientujeme na novou formu činnosti, rozpočet zaměřený na výsledky a zdůrazňujeme schopnost dialogu. A proto bych uvítala vaše vyjádření v tomto směru a viděla jsem, že v roce 2016 jste musela eh, rozhodnout o energetické dani, došlo k demisi. Jak jste zažila tuto zkušenost? A došlo k odchodu do Spojených států kde jste chtěla změnit svou orientaci. To také svědčí o vaší inteligenci. Děkuji. Ano, děkuji mnohokrát za vaše otázku. Za prvé začnu politickým mandátem. Samozřejmě, pokud Evropský parlament mi dá svou podporu, tak okamžitě rezignuji ve, na všechny funkce a je to zcela normální. Teď jsem členkou městské rady v Antwerpách, jsem členkou belgického parlamentu, jsem, jsem členkou přátel muzea módy, takže na všechno rezignujeme. Máme etický výbor v parlamentu a pokud by nastala příležitost se dobíhat například charitativní činnosti, tak je možné se zeptat tohoto výboru a já bych skutečně na všechno rezignoval. Nevím, jak dlouho to bude trvat. Myslím, že nikoli stačí napsat dopis a říci zítřejšímu dni rezignuji na svou funkci, na, na svůj mandát a najděte si někoho jiného. A to není můj problém a v parlamentu určitě máme proto už zaběhnuté postupy, je to zcela normální a je normální takto postupovat, protože nezávislost musí být eh, nespochybnitelná. Pokud je někdo nezávislý, tak prostě nemůže své postavení kombinovat s některými funkcemi. A pokud jde o mou rezignaci, my jsme měli v, Belgi- v, belgické, v vlámské belgické vládě jsme poskytovali dotace na solární zdroje a my jsme zahájili ten program 2001, ale až v roce 2014 jsme získali hlubší analýzu, jaké jsou dlouhodobé dopady a finanční odpovědnost na domácnosti a soukromé firmy. Tak jsme museli nalézt řešení a také se k tomu dospělo ve vládní většině. A ta otázka se personifikovala do značné míry. Byla jsem 8 let ministrní a všichni víme, jak politický život může pronikat do osobního života. A pokud tak otázka je tak personifikována a už není možné objektivně o ní uvažovat, tak jsem se rozhodla rezignovat. Byla jsem 8 let ministriní a můj život se mi vrátil a měl jsem opět možnost se svobodně projevovat a měl jsem možnost také semestr studovat na Yale University. Pokud je o rovnost pohlaví, o tom jste hovořila. Myslím, že je velmi pozitivní, pozitivní že Evropský účetní dvůr jasně definuje rovnost pohlaví u Evropského účetního dvora. Pokud mě podpoříte a rovnováha mezi členy se zlepší, ale jde o celkovou organizaci, ne kolegium. A je třeba mít na paměti rovnost pohlaví v celé organizaci. A já jsem vždy vkládal velkou energii do této otázky. Když jsem byla ministrině vnitra, tak jsem přikázala audit eh, rovnosti pohlaví v integrované federální policii, protože to bylo takové mužské prostředí a ženy pracovaly spíše na nižších funkcích, tak jsem si velmi vědomá rovnosti pohlaví a budu podporovat všechny muže i ženy, aby měli ambice a je potřeba tu situaci hodnotit a musí samozřejmě být vždy ten nejlepší na, příslušné funkci, ale je skutečně třeba sledovat rovnost pohlaví v celé organizaci Evropského účetního dvora. Paní Dlabajová. Děkuji, paní předsedkyně. Vítám Anemii v našem výboru. Myslím, že vaše zkušenosti a vaše nadšení a energie vlastně přinesou nový pohled účetním dvoru a já se na to těším. Vy jste působila v oblasti velmi... Vy jste, vy jste působila i ve složitém prostředí Belgie, zabývá jste se složitými otázkami, takže budete dobře vybavená pro složité otázky. A vysvětlím vám rozdíl mezi tím, co je složité a tím, co je komplikované. Jsem velmi ráda, že ve vašich písemných otázkách jste zmínila výkorostní audit. Mám konkrétní otázku. Máte zkušenosti s obou prostředí. Zabýváte se evropským pohledem a je tím národním pohledem a velmi správně zmiňujete význam spolehlivých informací poskytovaných Evropské komisi. Účetní dvůr nemůže o tyto informace přímo žádat v současné situaci. Jaký je váš názor s přihlédnutím k, k zjednodušení výkonnostních ukazatelů? Zda účetní dvůr může ptát také přímo členských států, požadovat data a zda jste pro status quo, tedy aby bylo možné žádat informace pouze skrze komisi. Jak je váš názor na tuto otázku? Děkuji. Děkuji mnohokrát. Já si myslím, že spolehlivé a přesné informace jsou klíčové, pokud chcete odvést kvalitní práci v auditu. Evropský, hlavní cíl účetního dvora Evropské unie je kontrolovat výdaje Evropské unie. A proto je normální, abyste požadovali informace od Evropské komise. A víme, že asi 80 rozpočtu prostředků je spolufinancováno regionálními orgány, místními orgány, městy, obcemi. Je na Evropské komisi, aby požadovala skutečně spolehlivé informace po členských státech. Pokud se budete obracet přímo na členské státy, tak účetní dvůr musí znát ty právní postupy. Pokud získáte okamžitě ty informace, Zpráva je dokončena v určité lhůtě. Je třeba také zohlednit jejich připomínky. A proto si myslím, že bychom měli být velmi opatrní, pokud se budeme obracet přímo na členské státy. Naším hlavním cílem je pracovat s Evropskou komisí a pokud to nebude fungovat, tak potom by byla možnost se obracet na členské státy. Ale abych nezačínala právě od tohoto, protože by to ty postupy zkomplikovalo. Takže myslím si, že to hlavní je pracovat skrze Evropskou komisi. To je optimální. A nemůžete vyloučit, že se potom obrátíte na členský stát. Kolega Flanagan, bitte. Uh, thank you very much. Uh, I'm a positive... Děkuji. Já se domnívám, že pozitivní Eh, část té vaší kandidatury je to, že tedy zvýšíte tu genderovou vyváženost. Jinak mám pochybnosti. Já bych se rád vrátil k té otázce vaší rezignace. Eh, a podle mých informací Šlo o to, že jste následně zjistili, že ta daň nebyla ústavní, protože ta daň už existovala. Já nevím, jestli je to správně, ale pokud budeme vycházet z toho, že jedním z vašich úkolů je to, že jsou tedy eh, evropské prostředky správně vynakládány, tak se ptám, jestli to, co se stalo, nepodrývá vaši důvěryhodnost. To je jedna věc. A eh, druhá věc. Uh, je, jde o to, abychom tedy řádně kontrolovali eh, vynakládání evropských prostředků na, základní jednot, na základě jednotného auditu. A já si myslím, že to by mělo platit, nemělo by se to směšovat s ničím jiným. A třetí otázka, chybovost. Eh, měla by ta původní chybovost před korekcí být brána v potaz. Eh, týka, pokud se to týká pouze auditovaných oblastí, nemělo by to být tedy rozšířeno následně na eh, všechny oblasti? Děkuji. Děkuji, děkuji. K té vaší první otázce. Ano, pokud vláda přijme určité rozhodnutí, tak následně soud může určité postupy pozastavit. Takové je pravidlo, my máme nezávislý soud a já si myslím, že to je poměrně normální. Stalo se to v mém případě, děje se tak i v jiných případech. Je zkrátka na soudu, aby přijal rozhodnutí, je to analýza post factum, které tady došlo a e, nedošlo k ní pouze v mém případě, ale také v mnoha jiných případech. Druhá věc. Pokud e, o tom takto hovoříte, tak je pravda, že jsem politička, ale mám také jiné zkušenosti a dokážu být nebo dokázala bych být tady posilou pro účetní dvůr. V současném účetním dvoře máte lidi, kteří mají mnoho zkušeností z národních vlád, z Evropského parlamentu, eh, z Rady ministrů na evropské úrovni. Jsou tam také technokraté a lidé s ekonomickým pozadím. Já si tedy myslím, že jako kolegium účetní dvůr eh, funguje dobře, to je jeho síla a je dobře, že eh, tedy je tam zastoupeno celá, zastoupena celá škála eh, profilů. Pokud jde o tu chybovost, tak pokud se podíváte na proces udělování absolutoria, tak v tuto chvíli tedy eh, pracuje na základě výroku s výhradou. Já si myslím, že ta zpráva by tedy neměla, nebo by neměla být pouze sankční, ale měla by být také konstruktivní, protože je důležité, aby se ta situace zlepšila. Pokud se začíná s novým projektem, tak si umím představit, že v určité chvíli to možná nebude fungovat ideálně, ale pokud k tomu vydáte zprávu a e, vznesete k ní nějaké e, poznámky nebo výhrady, tak se to může do budoucna zlepšit. A to je to zlepšení, o které jde. A my bychom se měli snažit především o to, aby se tedy e, ty, ta situace zlepšovala. Podle mě by ten účetní dvůr neměl neustále na někoho poukazovat a někoho trestat protože nejdůležitější je to, aby se E, věci zlepšovaly. A proto je tedy dobré pracovat na této kvalifikované úrovni. Pokud se podíváte na chybovost, tak ta chybovost je v 50% případů e, velmi nízká a e, my si musíme tedy jasně uvědomit, kdy ta chybovost bude 4,8, 4,9%, kdy tam je určité, určitá možnost zlepšování a ten výrok s výhradou náhodou eh, není takový, že by to eh, bylo pouze černobílé, ale jsou tam i nějaké šedé odstíny, což je v podstatě stejné i v životě. Ani v životě to není černobílé, ale je tam mnoho šedých odstínů a může se to zlepšit. Pan kolega Velčitis, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Vážená paní kandidátko, pokud jde o vaši zkušenost, nemám jakékoliv pochybnosti. Já osobně, podobně jako jiní kolegové, jsem velmi rád, že se zlepší genderová vyváženost v účetním dvoře. Mám následující dotaz. Máte dalekosáhlou zkušenost z různých oblastí, podobně jako jiní členové účetního dvora. Byla jste ministriní. A byla jste také členkou správní rady Antwerpského přístavu. Také jste byla členkou městské rady v Antwerpách. Já bych se rád zeptal, jestli tady nedochází ke konfliktu zájmu. To by byla jedna věc, na kterou jsem se chtěl zeptat. A druhá věc se týká tedy, nebo souvisí s tou předchozí otázkou. Potřebujeme vysoce kvalitní informace, jako Evropský parlament a bylo řečeno, že účetní dvůr e, nemůže někdy e, poskytnout e, dobré stanovisko, protože členské státy neposkytnou dobrá data. To je problém, který řešíme již dlouhá léta. Vy sama máte určité zkušenosti protože jste byla ministriní, nebo náměstkyní ministra financí a já se domnívám, že bychom tedy měli mít velmi jasně stanovený postup. Pokud tedy se neposkytne správná informace, tak kontrolní orgán členského státu by měl eh, být povolán eh, k, eh, k zodpovědnosti. Možná by za to měl převzít přímou odpovědnost. Děkuji. Ano, děkuji. Já jsem si vědoma toho, že kdybych se stala členkou Evropského účetního dvora, tak eh, bych okamžitě rezignovala ze všech svých funkcí, abych vyloučila to, že nastane konflikt zájmů. Já jsem už opustila vládu před dvěma lety, takže to není tak, že bych přicházela okamžitě z vládní pozice a přecházela do pozice členky Evropského účetního dvora. A poslední dva roky jsem byla členkou zahraničního výboru v belgickém parlamentu. A také hned budu rezignovat jako členka městské rady a také z představenstva eh, z Antwerpách a eh, určitě eh, jsou tu různí jiní členové. Pokud si byla tu zvláštní zpráva o námořní eh, dopravě. Pokud moje zpráva bude auditována, tak si dovedu představit, že by jiný člen ehm, který by mohl být zodpovědný za toto téma, za tento audit mohl převzít, tak aby nedali žádný podnět k tomu, že by mohl nastat eh, konflikt zájmu. Ale já jsem to chci říct velice jasno, okamžitě pak budu rezignovat ze všech svých funkcí. Je pravda, že Čas od času to bývá obtížné eh, získat eh, korek, správné informace. A jistě je ještě komplikovanější tato věc, když to musíte eh, propojit. Poskytnu tady příklad třeba E, například strategie evropských států v boji proti míře nezaměstnanosti e, v těchto zemích, tak je to velice složité, protože v určitých zemích e, je to nezaměstnanost mládeže, která představuje problém, v jinde je to zase nezaměstnanost starších lidí. Takže tu máte rozdílné údaje a musíte je propojit a pokusit se udělat detailní analýzu velmi rozdílných dat ale myslím si, že Jedna z možností spočívá v tom, že Evropský účetní dvůr by mohl daleko lépe spolupracovat s národními auditními organizacemi. Je tady už výbor pro navazování kontaktů, to nás se spousta setkání, ty kontakty existují, ale myslím si, že by možná bylo dobré, kdyby rovněž národní instituce pro audit mohly provádět audity o kofinancování nebo o, projektu, eh, o projektech, kde máme kofinancování z Evropské komise a eh, z místních a regionálních eh, úřadů. Takže v tomto, v této spolupráci, tím, že budeme více jí zintenzivovat, mm, myslím si, že budeme moci získat jednodušeji správné informace. Ale chtěla bych říct, že to bylo jiné, protože když jsem byla eh, ministriní pro mm, finance a rozpočet ve vlámské vládě, když eh, belgický účetní dvůr chtěl získat více informací, tak mi prostě poslali mail a mm, eh, získali jsme ty informace. Ale to je malý region, ve velké Evropě je to tam to bylo jednodušší předat si informace mm, a je důležitá kvalita dat. To menší Eh, různorodost eh, dat, eh, které může účetní dvůr získávat. Pan kolega Stas, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych nechtěl jenom dělit mm, absolutorium, chtěl bych mm, eh, dát mm, příležitost paní kolegyně, aby pohovořila v mateřském jazyce. Měl bych otázku. Hodinu před tímto slyšením jsme mluvili o udělení absolutoria Evropské eh, komisi. Pan Zeller je zpravodajem v této věci. A jedna z poznámek pana Zellera v jeho zprávě eh, je tato. Bylo by praktičtější, tedy je politování hodné, že komise nalezá pořád nové finanční eh, nástroje. Konec konců to pak vypadá tak, že transparentnost a veřejná kontrola hm, při eh, používání těchto prostředků se může stát problémem. U, při našem setkání se členy účetního dvora před pár týdny a byli tam i kolegové eh, z KUHE, bylo řečeno, že účetní dvůr má, dává, poskytuje malý přístup eh, eh, k těmto informacím. Když odhlédneme od normálního rozpočtu, tak se hledají finanční nástroje, hledáme fondy, pak potřebujeme pravomoce Evropské centrální banky. My jako parlament ale nemáme žádný náhled do věci. A to patří k udělení absolutoria. Jak zhodnocujete toto? Tedy nejenom jako bývalá politička, kdybyste k tomu něco řekla, ale rovněž jako možná brzká členka Evropského účetního dvora. Jak byste tady měla postupovat? Děkuji. Ano, je to pravda. Když si tak eh, podíváte na komentáře Evropského účetního dvora eh, týkající se evropského rozpočtu, eh, zprávy financí a zprávy rozpočtu, tak můžeme konstatovat, že platby proběhly dost správně, ve lhůtě, řádně, ale, ale že tu byla dost nízká flexibilita. Pak máme obavy, že by v příštím výsledkem finančním rámci eh, bychom nemohli postupovat dost angažovaně. A co se týče o zprávu eh, finančních prostředků, tady máme hodně komentářů, to je pravda. Stále více se používá evropských fondů, máme co nej, stále více rozdílných evropských nástrojů, eh, které se aplikují členské státy, někdy mývají problémy s tím, že dostanou peníze z fondu, ale nemohou je řádně vydat, k tomu jsou celé postupy, eh, to všecko víme. Z sami je pak obtížné celé toto eh, implementovat. Je to i tendence, která se rýsuje ve členských státech, že se stále více pracuje s fondy. Někdy to ani není eh, možné, protože když chcete přitáhnout soukromý kapitál, který chcete propojit se státními prostředky, tak potřebujete zcela specifické finanční nástroje. Směrodatné podle mého názoru je to, aby to celé probíhalo transparentně, aby to bylo kontrolováno. Já jsem tady jako eh, politička, mám politické pozadí za sebou, ale vím samozřejmě, že se dostanu možná do Evropského účetního dvora, pak bude mým úkolem spolu s týmem předkládat dobré zprávy, provádět kontrolu. Evropský eh, parlament ví, že eh, to tady bude transparentní, mělo by to být všechno jasné, zřejmé. A když pracujete s fondy, tak eh, to často bývá nástroj moderního řízení, ale transparentnost a přesnost, to, to je směrodatné. Ono je to obtížné, když někdy pořádně ani nevíte, jaké fondy v jakých zemích se používají, jaké prostředky se využívají, kolik se jich nevyužívalo, eh, jak vypadají dlouhodobé závazky a podobně. To jsem také mm, eh, řekla, že mnohdy eh, tady nebývá přehled o dlouhodobých závazcích a někdy zažijeme zlá překvapení. Pokud se dostanu do účetního dvora, tak si myslím, že to bude i mým úkolem mm, Vidíme to i na e, výročních zprávách. Mm, tam jsou jasné komentáře k tomu. Musíme dávat pozor, e, e, být bdělí, musí to být všechno hlavně jasné a transparentní. A my jako Evropský účetní dvůr musíme být schopni dobře posoudit, co se s těmito prostředky děje. A pak musí být zajištěna transparentnost. To patří k základním pravidlům smlouvy Mm, Evropský účetní dvůr by měl být podporou Evropského parlamentu, tak aby i parlament mohl dostat svým kontrolním úkolům vůči Evropské komisi a radě ministrů. Ano, já jsem se sama ještě dala na seznam řečníků, zapsala na seznam řečníků. Myslím si, že vaše kandidatura je velice dobrá. My totiž potřebujeme více zkušeností ve věcech migrace. E, teď jsme byli v Řecku minulý týden, a znovu jsme tady viděli, byli jsme v dvou táborech a děkuji kolegům, kteří byli přítomně. Když eh, se staráte o peníze pro uprchlíky, tak stále vidíte jedno, že ty peníze mizí. Ale pořádně se ani neví, za co, na co se vynakládají. Nevíme ani pořádně, co za to dostáváme, protože mm, eh, se, jestli se za to pije nebo jí, nebo jestli je to eh, vydáváno do výstavby sanitárních zařízení. Prostě to někde mizí. A když říká mizí, tak to zní jako nesprávným způsobem vydané peníze. Každopádně jsou pryč. Ne nevíme, jestli ceny, které se za to vyžadují, mm, jsou nějakým způsobem přiměřené nebo ne, protože máme příliš málo informací. Proto musím říct, že mám radost a přála bych si, kdybyste v účetním dvoře eh, byla aktivní právě v těchto oblastech, protože to, co jsme viděli ve zvláštních zprávách, tady můžeme říct, že ještě nejsme tam, kam bychom se měli dostat. A jistě je to velmi důležitá oblast, mm, jsou to problémy, které se týkají všech členských států společně. V Řecku jsou ty problémy asi um, ostřejší, ale Itálie mm, Eh, taky, eh, takže mám, tady jsem potěšena a to, co jste nám eh, tady řekla, tady se hlavně těším na vaše zkušenosti. Je to ještě jedna otázka, kterou kladu každému kandidátovi. A sice, jestli v Lucembursku nebo v okolí, bydlíte v okolí, jestli můžete být pak fyzicky přítomná. Děkuji vám za odpověď. No, Ines ještě. Presidenta, si me permite, estoy absolutamente Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěla doplnit několik slov. Skutečně potřebujeme více zkušeností. A potřebujeme také podporu v oblasti migrace. V loňském roce došlo k diskusím na řadu témat a to se týkalo osob, které přicházely z jiných funkcí a hovořili jsme o tom karenčním období, aby lidé vlastně nevstoupili do nové pozice, do nové funkce, jenom díky tomu, že určitou funkci zastávali. A proto to musí být ta, ta proluka. Zkušenosti jsou pozitivní, ale chci se zeptat, co si myslíte o té proluce mezi funkcemi, o karenčním období pro členy kolegia? Tedy ne komisaře, ale tady, tady pro členy účetního dvora. A na to byly významné reakce, zejména v mé politické skupině. Äh, ano, děkuji. Ehm, pokud jsem správně pochopila, Ano, pan kolega zpravodaj chtěl přímo reagovat, nebo až poté? Promiňte, paní kolegyně. Chtěl jsem jenom končit toto výměnu názoru a potom možná ještě na závěr nějakou udělat poznámku. Thank you uh, very much. Děkuji mnohokrát. Děkuji za otázky k migraci. To je velmi složitá záležitost nejen pro politiky, ale také pokud chcete poskytnout rozpočet pro pomoc určitým členským státům, které jsou pod tlakem. A byla to i poznámka účetního dvora, protože neexistuje žádný systém reportingu o zdrojích, které mají řešit migrační krizi a celkový reporting o výdajích na migrační krizi musí být konzistentnější. A to už je ve zprávě, že je tu prostor pro zlepšení, abychom to řekli mírně. V letech 2008 a 2009 jsem byla ministrní pro migraci v mé zemi. A bylo to před tou současnou migrační krizí. A tehdy jsme začínali v Radě vnitro spravedlnost hovořit o tom, jak by měla vypadat společná migrační politika Evropské unie a jak můžeme přispět eh, velmi zranitelným zemím v Evropě, aby mohli řešit tuto migrační krizi. Tedy těm zemím, které jsou pod přímým tlakem. A mohu s vámi souhlasit, že pravdou, že teď i v té zprávě je vidět, že to není dost jasné, není to dost konkrétní zda ty prostředky jsou řádně vynakládány. A rozpočet od evropských institucí pro oblast migrace a pro kontrolu na hranicích narůstá a bude to významnou prioritou i pro účetní dvůr, který to bude kontrolovat. Pracujeme s penězi daňových poplatníků a je třeba jim ukázat, že pokud toto je politika pro migrační krizi, tak ty prostředky jsou efektivně vynakládány. A není to úplně jednoduché eh, získávat podrobné údaje, což je základ pro tak kontrolní úřad, ale jsou to také nové věci, musíte řešit nejen členské státy, ale i partnerské země, se kterými pracujete. Takže to bude velmi důležité téma a jsem ráda, že ve výroční zprávě za rok, ve výročním programu na rok 2018 je pět zpráv, které se budou připravovat eh, k oblasti migrace a bezpečnosti a čím více budeme provádět výkonnostní audity, tak si myslím, že ta situace se do budoucnosti bude zlepšovat. Děkuji a na závěr dostane slovo pan zpravodaj. Ještě ta otázka k Lucembursku. Kde, chce, kde budete žít? Budu, budu bydlet v Lucemburku a nemu, nemohu přejíždět každý den a myslím, že hlavní město Lucemburské je velmi krásným místem, kde se dá žít. A skutečně si chci pronajmout nebo koupit byt a budu tam žít eh, a, a po pracovním dni budu ráda, když se budu moci vracet domů v Lucemburku. Děkuji. Spravodaj na závěr. Děkuji, paní předsedkyně. <laughs> Velmi stručně. Pokud jde o tu karenční lhutu, je škoda, že Belgie je království a ne republika. My nemáme krále v Estonsku a my si najímáme prezidenty z účetního dvora. A je to naprosto legální, aby bývalý člen účetního dvora dostal prostředky z Lucemburku, ale jako prezident země, tak je to trošku, je to sporné, zda je to dobré nebo špatné, ale je to naprosto legální. Ale chci říci, že v našem výboru nemluvíme ve skutečnosti, jak to řekl pan Flanagan, zda potřebujeme více profesionálních eh, auditorů nebo politiků. To není dnešní diskuse. My bychom se měli soustředovat na kandidáta. A můj postoj jakožto zpravodaj je, že máme štěstí, že máme velmi dobrou kandidátku. A pane Flanagane, možná, když na vás dívám, tak jsem naprosto jsem skutečně přesvědčen, že ne všichni politici jsou tak špatní, někteří jsou dokonce i dobří. Děkuji mnohokrát. Tím jsme tedy skončili naše slyšení a ráda bych tedy přistoupila k neveřejnému jednání, abychom mohli hlasovat. To znamená, že všichni ti, kteří sem nepatří, mají pět minut na to, aby opustili sál a těch pět minut by zároveň frakcí mělo postačit na eh, poradu.